Drazí kolegové, zahajuji naše zasedání. Nejprve bych se rád před vámi omluvil za to, že jsem s vámi nemohl být dnes dopoledne. a od 16.30 opět budu muset odejít, abych se zúčastnil schůze konference předsedů skupin která bude probírat také víceletý finanční plán a děkuji Joyce Leinenovi a také za schůzi koordinátoru Jutě Hauk, že převzali předsednictví zasedání. Já rád bych mezi námi přivítal Jana Muldera a skupinu z univerzity z Varningenu, která byla Janem pozvána ten je vlastně nejslavnějším žákem této univerzity. Takže přejeme vám, abyste se tu cítili dobře. Vítejte. Pro nás je vždycky e, dobré, když vidíme, že občané Evropy se, zúča- se zajímají o to, co se tady děje, až tak, že se dostaví do sídla Evropského parlamentu v Bruselu. Jistě víte, Jan vám to řekl, že můžete, i když jste doma, přímo sledovat na vašem internetu nebo na televizi, jak, práce, eh, jak pracuje rozpočtový výbor. Což většinou je to žertovné a příjemné. Drazí kolegové, viděli jste mm, program našeho zasedání, nemáte žádné námitky, počítáme s tím, že se bude hlasovat od 16.30 Eh, takže já budu rád, eh, abych tady byl do 16.30, abychom mohli zajistit hlasování s co nejlepšími podmínkami. Eh, poznámky předsedy. Sdělení předsedy. Rád bych upřesnil, že schůze koordinátorů rozhodla jmenovat našeho kolegu Derega Vogena jako zpravodaje pro zprávu či stanovisko týkající se dopadu eh, rozpočtového návrhu regionálních a lokálních institucí eh, při čerpání strukturálních fondů a komise Regi je příslušným výborem a e, náš kolega bude tedy zpravodajem pro zpracování stanoviska. Na druhé straně, co se týče vyslání delegace do Srbska a Černé hory, do Montenegra, Eh, byl to, bude to Salvador Garriga, který bude šéfem této delegace. To znamená, že to bereme na vědomí a blahopřejeme Salvadorovi, který je velice skromný a eh, zároveň mu blahopřejeme také tím, že vstoupil do sálu nebo až vstoupí do sálu. Eh, vy jste se zaobírali eh, finančním eh, financováním posílené spolupráce a financování východního partnerství a já rovnou přejdu k bodu 7, což je mandát pro třístraná jednání pro rok 2014. Naší zpravodajkou je Ann Jensen Ann, chtěla byste nám dát zprávu o tom, co probíhalo včera na trilogu? Uh, this was the first... Děkuji, pane předsedo. Bylo to první zasedání, vy jste tam byl také přítomen, bylo to tedy poprvé, co se hovořilo o rozpočtu na rok 2013 eh, mezi všemi eh, institucemi a měli jsme sebou hlavní pokyny, ten eh, mandát, který byl schválen ve Štrasburku minulý týden. A eh, tyto pokyny na jedné straně uváděly, že chceme, aby komise předložila návrh eh, ohledně víceletého finančního rámce a ohledně právního základu Zatím nemáme dohodu mezi institucemi o víceletém finančním rámci. Měl byste tedy pracovat s návrhem komise. Takto jsme to předložili těm dvěma institucím. Za druhé, potom v těch eh, pokynech nebo hlavních směrech je eh, otázka pladeb pro rok 2014. My bychom nechtěli začínat rok 2014 vlastně nesplacenými účty za roky 2013 a rok 2012. A i když eh, je tedy ten opravný rozpočet, eh, jsou tady tedy rezervy eh, pro rok 2013, které se budou už používat na splacení některých plateb z roku 2012, ale i tak budeme mít ještě asi schodek, protože ty platby byly naplánovány příliš nízko. To jsme tedy řekli radě a komisi, že tady v tom vidíme problém. Pak jsme také zdůraznili, že eh, pro rozpočet 2014 je důležitý především hospodářský růst a boj s nezaměstnaností mladých. Že to jsou tedy politické záležitosti, které chceme zdůraznit. Ohledně toho posledního. Myslím, že Eh, ty tři instituce hovoří všechny stejným jazykem. A je pak tady ale otázka, jak se to na konci eh, zpřesní a naformuluje. Pokud jde o platby, myslím, že kolega Lavia taky na to bude mít názor, ale konkrétně komise Eh, měla poměrně jasnou představu o tom, jak by si ty věci chtěla vykládat, ale není mi moc jasné, jak se bude dál postupovat. Zdá se, že asi bude na naší straně. A pokud jde o otázku, na jakém základě komise předkládá své návrhy, tady jsme nedostali žádné jasné informace od komise, ale komise řekla, že pravděpodobně předloží návrh rozpočtu 16. května anebo 30. května. A vypadá to, že ten konec května je asi nejpravděpodobnějším datem. To znamená, že to bude poměrně pozdě. Až pozdě se dozvíme, jak ten rozpočet bude vypadat. Irské předsednictví, myslím, velice dobře eh, dal najevo vůli vést eh, dobrou diskusi o tomto tématu, eh, diskusi, která povede k nějakým řešením, ale je celkem zjevné, že ta, ten jejich eh, postoj je poměrně vyhraněný, hájí stanovisko rady pokud jde o ten rozpočet, tak jak byl schválen, jak oni tomu říkají. Takže eh, používáme eh, vlastně stejný jazyk, ale evidentně si vykládáme některé věci jinak. Například, když se hovoří o agenturách, je jasné, že by měli mít dostatek zdrojů, eh, což ovšem pro radu znamená, že více že to bude více, než utratí. Ale my také si myslíme, že agentury by měly mít dostatek peněz, ale je tady řada Eh, agentur, kde například eh, dozorčí agentury pro finanční otázky eh, by měly být trochu seškrtány v té současné situaci. Nicméně to jednání bylo, myslím, kvalitní, diskuse byly dobré, ale asi tady skutečně existuje různý výklad věcí a je tady také mnoho nejasného a to zatím přetrvává. Děkuji. Si Anne. Alors nous avons... Děkuji, Anne. Eh, to znamená, také jsme samozřejmě tady zmínili rozpočet, 2000, rozpočet 2013 a rozpočet a Giovanni, který je zodpovědný za rok 2013. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Včera na trilogu se samozřejmě hovořilo o platbách roku 2013 a také se hovořilo o opravném rozpočtu. již byl předložen 18. března komisí návrh, který byl přijat a jednalo se také o vstup Srbska a odpovídající povinnosti, které se tím musí splnit pro druhé pololetí. Ráda to připravuje a my se k tomu musíme za parlament také vyjádřit. Je naprosto jasné, že e, náš názor souvisí s pohledem smlouvy tady se vztahuje na opravný rozpočet číslo jedna a jediná možnost je, abychom ze strany členských států získali nové prostředky, abychom mohli naplnit tento opravný rozpočet. Je třeba eh, sledovat, jak budou probíhat rozhovory na radě a potom se samozřejmě musíme odpovídajícím způsobem přizpůsobit. My jsme požádali radu, aby držela co možná nejkratším způsobem eh, určité platby, protože celý postup pro tento rozpočet musí být dokončen v červnu, eh, kdy vstoupí eh, Srbsko. Co se týče pladeb 2013, všichni víte, jak to vypadá s platbami v minulém roce suspended claim. Pardon, kdy vstoupí Chorvatsko. Měli jsme tady economiche di bilancio dell'Europa ancora non erano entrati eh, nel Měli jsme tu také odložené žádosti o platby eh, suspended claims. Evropa neznala tento pojem, který byl nově zaveden a musíme to zohlednit. A musíme také zohlednit že bylo podepsáno společné prohlášení mezi třemi institucemi společenství, aby se pokryly platby eh, příštího roku. Je naprosto jasné, že z toho vyplývá potřeba už od počátku roku přijmout opravný rozpočet, aby bylo možno pokryt spotřebu. A domnívám se, že proto nám komise také oznámila, že připraví návrh pravděpodobně 27. března a to je ten slavný Big Bang, na který eh, už se odkázala kolegyně Jensen eh, jako parlament. Doufáme, že tento návrh opravného rozpočtu bude takovým návrhem, který bude odpovídat nezbytnosti pro platby tohoto roku a e, že od září minulého roku bude moci být e, všechno uhrazeno, bude to přeskoumáno takovým způsobem, abychom mohli mít jasné pokyny, ale máme tady veliký rozdíl mezi závazky a platbami. Co se týče suspended claims minulého roku a platby, které došly až k 31. 2012 s ohledem na zpětné platby, tady už chybí 2,16 miliard eur. Při platbách, které je třeba provést, ty prostě nejsou pokryty a proto od komise očekáváme opravný rozpočet, eh, který bude obšírný v souladu a eh, s potřebou, eh, která vyplývá z nutnosti provést programy. Jinak by bylo nutno přerušit normální průběh programu a seškrtat výdaje, ale to rozhodně není to, co si přejeme za stranu parlamentu. Doufáme, že všechny plánované iniciativy budou moci pokračovat tak, jak byly zahájeny, ale vidíme také, že jak platby, tak závazky zde ještě chybí a proto doufáme, že tak očekávaný Big Bang po 27.3. skutečně bude odpovídat našim přáním. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. Popsal jste velice dobře situaci. Tento trilog se konal v pondělí u příležitosti výměny názorů a vlastně mm, vytříbení názorů e, e, o všech tří partnerů. Co se týče chronologie nebo harmonogramu, e, dopady rozpočtu týkající se vstupu Chorvatska 1. července. a jak z technických důvodů, a já bych řekl převážně z politických důvodů, to je nejlepší způsob, jak eh, popřát eh, co mm, vše nejlepší našemu partnerovi, ale ze strany parlamentu jsme řekli, že veškeré rozpočtové dispozice, které umožní Chorvatsku ehm, převzít komunitární politiky eh, od 1 července budou také k dispozici. V současné době rada ještě nepřeskoumala návrhy eh, opravného rozpočtu číslo jedna, který se týká Chorvatska, to je to, co předložila komise. A já nemám dojem, že čísla, která komise navrhuje, by byly spochybněna. Eh, samozřejmě my jako parlament jsme trvali na tom, že stropy by měly být přizpůsobeny alespoň všemu, co se týče provozních prostředků. Eh, a uvidíme, jak to bude vypadat ve správní radě. Ale je třeba vidět, jaká je, je to teda pozice, tedy pozice komise a pozice parlamentu, čili tady jsme zblíženi. Co se týče pozice rady, jak řekl náš zpravodaj, museli jsme hodně trvat na tom, aby rada nezabírala moc času tím, že bude interpretovat pouze svá pravidla osmi týdnů, což by umožnilo národním parlamentům eventuálně eh, vznést opět otázku subsidiarity eh, v souvislosti s výdaji a rozhodně je zapotřebí, aby náš parlament byl schopen Eh, co dří, nejdříve odhlasovat eh, tento opravný rozpočet nejpozději v měsíci červnu. Co se týče pladeb 2013, eh, potvrzuje se, že tady je určitá větší politická potíž. A vlastně Eh, náhoda v kalendáři eh, způsobuje, že množství pladeb z roku 2013 budeme mít ve stejném čase jako rozpočet 2014. A my bychom rádi zabránili tomu, Jistě si vzpomenete, že jsme vícekrát řekli následujícím předsednictvím polskému, dánskému, kyperskému předsednictví a nyní irskému předsednictví, a také předsedovi Evropské rady, že je třeba přizpůsobit kalendář takovým způsobem, abychom zabránili zkomplikování vyjednávání tím, že by se navýšil ten balíček. A vlastně ta souhra v tom kalendáři nebo náhoda toho souběhu spočívá v tom, že tady vlastně máme naprosto přímou eh, vazbu. To, co nebude zaplaceno 2013, musí se zaplatit 2014 a e, roky 2012 a 2013, co se týče tam vyrovnání, tady musíme být velice pozorní, jak již na to upozornil náš zpravodaj. E, co se týče prostředku na platby 2013, opírá se parlament o kategorii textu. Za prvé, prohlášení, která jsou v přílohách rozpočtu 2013, zejména to slavné prohlášení, že které předseda Schulz četl on eh, v momentě, kdy se zasedalo v parlamentě, kdy bylo plenární zasedání a kdy došlo k té interpretaci, že parlament prostě projeví eh, toto, pro, toto prohlášení k suspended payments a takovým způsobem, eh, že si Evropský parlament domnívá, že by to mělo být zaplaceno čerstvými novými penězi. Za druhé, Kategorie textu, o který se opírá parlament, je rezoluce z 3. března, kde jsme naprosto jasně vyjádřili, že vyjednávání o rozpočtovém více, o víceletém finančním rámci nemůže být vyjednána dříve, než budeme mít k dispozici opravný rozpočet 2013 z komise která nám dá přehled všeho, co nebylo ještě pokryto, zaplaceno z roku 2012. A za druhé, v této rezoluci jsme řekli, že nemůžeme ukončit vyjednávání o víceletém finančním rámci, dokud nebudeme mít jistotu, že budeme moci upravit všechny problémy pro roku 2013. A když říkáme upravit nebo vyřídit, znamená to, Eh, nejenom prostě eh, vyřídit spendit eh, payments, ale abychom dostali splacení všech faktur, které byly prezentovány Evropské komise a mělo by dojít jenom k takovému spoždění, které by mělo trvat 6 měsíců až to znamená, že faktory z 20. Eh, září by měly být zaplaceny nejdéle v prosinci. A jak, protože toto bylo vyjádřeno poměrně silněji, už 3. března větší eh, počet poslanců, čili většina poslanců to odhlasovala, a vícekrát se to připomínalo při bilaterálních nebo trilaterálních setkání pana předsedy Šulce. Komise eh, pracuje na návrhu eh, opravného rozpočtu 2013 s tou ideou, aby se všechno upravilo, anebo alespoň, aby se upratil alespoň ten opravný rozpočet, který by mohl být co možná nejrychleji předložen a sice někdy na jaře. A pan předseda Barroso použil právě eh, tu, tento pojem Big Bang a uvidíme otázka, jestli to bude tedy určité rozšíření rozpočtu, anebo jestli to je otázka pouze retorická a komise, která pracuje a komisář nám nechtěli dát precizní datum, kdy kolegium komisařů by mělo schválit svůj návrh opravného rozpočtu. Chápu a jistě každý pochopí, že co se týče konjunktury a zejména problémů, které máme eh, v rozhodnutí, co se týče dluhů eh, eh, Kyperské republiky. Komise tak trochu vyčkává, aby viděla, co se bude dít předtím, než stanoví datum schválení tohoto opravného rozpočtu ale to by mělo potom jít rychle a samozřejmě v závislosti na obsahu a potom rozhodneme, zda budeme moci eh, prostě zahájit vyjednávání o opravném rozpočtu 2013 a o víceletém finančním rámci. A na závěr, co se týká roku 2014, návrhu na rok 2014, tady máme dva problémy, jak velice dobře vysvětlila Ann Jensen. Jeden problém je problém eh, odkazu nebo referencí a jeden problém premiér je problém kalendáře. A ta první záležitost se týká Evropské komise, protože ona se nemůže mm, opírat pouze na, eh, o rozpočet 2014 až 2020, ale eh, musí se opírat o návrh z 2014, který schválila Rada 8. října ale rada 8. 8. února, promiňte, schválila sice určitý počet, ale parlament zamítl tyto závěry rady z 8. února. A je tedy v odpovědnosti komise nalézt možnosti a potřeby, jak tady postupovat. Naše zpravodajka vyjádřila svůj názor, že co se týče jí, tak je přirozené, že prostě bychom eh, chtěli se vrátit k původnímu návrhu komise rozpočtu, ale jak říkám, je to v odpovědnosti komise. A druhá kategorie problémů, eh, to je program harmonogramu Komise počítala nejprve s tím, v souladu s normálním běžným harmonogramem, že schválí svůj návrh rozpočtu zhruba konce měsíce dubna. Také jsme diskutovali přátelsky, zda by to mohlo být 1. května, nebo před, po, nebo do konce 1. května, kdy ale tady by došlo k malinkému spoždění ale orientujeme se na formulku, kdyby to tedy bylo koncem května, kdyby komise tedy schválila svůj návrh. Pan komisař Levandovský mi potvrdil jeho eh, souhlas s tím, že každý rok bude mít komis, že každý rok přijde komisař odpovědný za rozpočet, aby nám veřejně před rozpočtovým výborem představil eh, vše, co komise v tomto ohledu udělala předtím, než půjde k tisku a ujistili jsme se také navzájem, ještě tedy nemáme eh, celý souhrn všech eh, dat, ale domluvili jsme se, že během procesu každá instituce udělá to, co bude nezbytné a zejména parlament bude dělat všechno, co bude možné po hlasování na radě aby naše další výbory parlamentu mohly předložit pozměňovací návrhy, aby i my jsme se mohli zaobírat pozměňovacími návrhy a mohli předložit i vlastní pozměňovací návrhy, aby politické skupiny byly dostatečným způsobem eh, zohledněny, mohly tedy eh, také zaujmout jejich eh, stanovisko, po případě upřesnit svůj postoj. Eh, čili věci vypadají takto. Eh, uvidíme poněkud jasněji záležitosti, jakmile Evropská komise nám předloží opravný, návrh opravného rozpočtu číslo 1 pro rok 2003. Máte k tomu otázky nebo komentáře? Nous avons la chance le... Máme to štěstí, že je tady mezi námi generální ředitel komise pro rozpočet. Vítám ho, tady chcete k tomu něco dodat nebo opravit? Nikoli. Vítáme tedy tichou, ale pozornou přítomnost eh, generálního ředitele. Milí kolegové, budeme tedy pokračovat. Eh, opět zůstaneme u rozpočtu na rok 2014 a budeme mít tady prezentaci pracovního dokumentu o pilotních projektech a přípravných akcích. Dokument byl rozdán. Chce to Anne eh, nějak okomentovat? Jedná se o pilotní projekty a pak také eh, Giovanni, vlastně týká se to obou, takže An. Tak ten pracovní dokument je takovým přehledem pilotních projektů. Je to přehled toho, o čem se už rozhodlo a máme zprávu komise, která eh, se týká právě těch pilotních projektů, které byly schváleny na rok 2013. Je tam takový náhled toho, jak vidí fungování těchto projektů. Giovanni eh, se k tomu vyjádří. Já bych k tomu řekla eh, asi následující. Pokud jde o postup, máme pro přípravné akce a pilotní projekty takový postup, že eh, vlastně proběhne taková předběžná výzva, tak aby komise se mohla vyjádřit k návrhům parlamentu. To znamená, abychom třeba nepředkládali nějaké nápady, které už jsou pokryty stávajícími právními základy, anebo které třeba nejsou proveditelné. Pilotní projekty a přípravné akce, jak si kolegové vzpomenou, jsou projekty, pro které neexistuje žádný právní základ. Dalo by se říci, že pilotní projekt vlastně slouží k otestování nových myšlenek. Přípravné akce ty se více zaměřují na přípravu na právní předpisy. To znamená, že je možné předkládat nějaké rozpočtové položky předtím ještě, než vznikne právní základ. Existuje několik příkladů toho, kdy parlament přišel s novými myšlenkami, které se nyní realizovaly a jsou součástí evropských politik. To je třeba uprchlický fond a další věci. Máme poměrně hodně pilotních projektů a přípravných akcí. A ukazuje to, že nejen projekty vedou k novým politikám, k novým právním předpisům, nebo že nepředjímají eh, ty právní předpisy, ale občas Někteří poslanci anebo i komise chtějí, aby se přijímala opatření v oblastech, kde neexistuje právní základ a kde třeba potřebujete financování jen na rok či dva, tak, aby eh, prostě se někteří lidé dali dohromady, zamysleli se eh, nad tím, co by se dalo realizovat a co pak třeba realizují sami ale jsou to tedy oblasti, které zatím nespadají pod žádný z fondů, které existují. Já myslím, že je důležité, aby existovala tato možnost, kdy vlastně podporujeme své politiky právě eh, tím, že se přinášejí takové nové myšlenky. Eh, v rozpočtu je limit 40 milionů eur na ty pilotní projekty pravděpodobně, eh, nebo ještě nevíme, jak to bude příští rok, protože nemáme víceletý finanční rámec. Je možné, že to bude ve stejné výši, je možné, že to bude mnohem víc a nebo naopak to bude mnohem méně. To zatím nevíme, ale asi bychom nesouhlasili se snížením. Nicméně u těch pilotních projektů je to 40 milionů, u přípravných akcí je to tedy stovka celkem a jenom 50 milionů může být na ty nové nápady a myšlenky. Já momentálně navštěvuji jednotlivé specializované výbory a upozorňuji je na tu květnovou lhůtu. Některé specializované výbory samozřejmě předkládají více nápadů než jiné, protože v některých oblastech je to přirozenější, například dopravní výbor, použil pilotní projekty například k financování otázek cestovního ruchu protože cestovní ruch je zmíněn ve smlouvě, ale není pro cestovní ruch žádná rozpočtová položka. A to tedy ukazuje, jak ty eh, vlastně prostředky v nějakém menším objemu mohou být použity k podpoře politik, kde neexistuje žádná rozpočtová položka. Já to považuji za celkem důležité. Samozřejmě eh, komise eh, k tomu také má co říci. Musíme přihlížet i ke komentářům komise, když diskutujeme o tom, zda budeme eh, prodlužovat nebo dále podporovat nějaký projekt. Ale také bych chtěla říci, že je nezbytné diskutovat právě s těmi specializovanými výbory o průběhu pilotních projektů a přípravných akcí, protože někdy e, vlastně až ten dialog mezi parlamentem a komisí ukáže, jaký je skutečný účel, čeho se snažíme dosáhnout. Třeba u výboru e, pro zemědělství, tam byl pilotní projekt e, týkající se zemědělské krize a toho, co se děje v tom řetězci od zemědělce až do eh, obchodu a až vlastně na základě toho dialogu se nám podařilo dospět ke schodě, protože někdy třeba komise a parlament to každý hodnotí trochu jinak. A proto je třeba, abychom my jako rozpočtový výbor byli v úzkém kontaktu s těmi, kteří Eh, vlastně měli zájem nebo přišli s nějakým takovým pilotním projektem, abychom zajistili, že to provádění potom bude probíhat řádně. Je třeba naslouchat komisi, ale také musíme naslouchat kolegům ze specializovaných výborů. To je, myslím, celkem spravedlivé. Pokud jde o výbory a parlament, tak říkáme tedy, že lhuta je 29. května a na začátku června bychom komisi měli informovat které přípravné akce a které pilotní projekty eh, jsou zvažovány a potom eh, komise se k tomu vyjádří a poté si můžeme říci, co budou naše priority. Děkuji, An, a nyní Giovanni. <coughs> Grazie, prezident. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o rozpočet na rok 2013, Kolegové dali jasně najevo, že máme 143 návrhů, pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce. To je tedy součástí toho finančního balíčku rozpočtu. Anna právě připomněla, s jakou částkou se počítalo na pilotní projekty a přípravné akce. A my jsme vycházeli z částky, která byla výrazně nižší. Odpovídalo to těm úmyslům a cílům, které jsme měli. To znamená, že jsme se snažili držet rozpočet na rok 2013 co možná nejníž. Pokud jde o ten původní plán, tak jsme počítali z 22,2 miliony, ne se 40. u pilotních projektů. Nyní to je 49 milionů u plateb a podobné je tomu u těch závazků. N uvedla ještě další údaje, které se týkají rozpočtu. Já jsem ale chtěl v, v této chvíli připomenout jednu věc, a sice procesní záležitosti, které považuji za důležité. Komise v první zprávě hovořila o použití pilotních projektů a přípravných akcí. Tu průběžnou zprávu tedy zveřejnila, my jsme ji přijali a je tam naznačen postup, jak tedy je potřeba postupovat v případě projektů, které byly zahrnuty v minulém eh, rozpočtovém roce. Budeme hovořit s příslušnými odbornými výbory, tak aby všichni přesně věděli, jak jsme pokročili s navrženými projekty. Dalším krokem bude to, že komise vydá druhou průběžnou zprávu o pilotních projektech. Mělo to být v dubnu roku 2013 a já bych se rád zeptal komise, jak to vypadá. Počítalo se s tím, že by se zároveň předložil návrh rozpočtu, proto se ptám, jestli se tento termín posunul, jestli můžeme i nadále počítat s tím, že to bude předloženo současně, anebo se odloží eh, zveřejnění předběžného rozpočtu. Pokud jde o ten postup, o ty procesní otázky, tak se jasně ukázalo, že je potřeba, aby komise sledovala, monitorovala proces realizace projektů, tak aby věděla, do jaké míry projekty, pilotní projekty a přípravné akce pokročily. Je to důležité. A to i proto, že byly navrženy nové pilotní projekty, nové přípravné akce. A musíme si uvědomit, že u mnoha projektů byl rok 2013 druhým rokem. To znamená, že se musí eh, buď přetavit na přípravná opatření, přípravné akce a nebo zkrátka pro ně musíme najít jiný právní základ. Kromě toho jsou tu některé přípravné akce, které se nachází již ve třetím roce trvání, to znamená, že je není možno prodloužit. V takovém případě bude potřeba zahájit příslušný postup a najít nový právní základ, tak aby ho bylo možno aplikovat, pokud bude zájem na tom ty přípravné akce prodloužit a pokračovat v nich. Já si myslím, že více o těch pilotních projektech a přípravných akcích eh, hovořit nemusím. Děkuji, Giovanni. Děkuji, pane předsedo. Je docela eh, zajímavé vidět, jak to vypadá s pilotními projekty a přípravnými akcemi, protože to je nástroj, který nemá příliš vysoký rozpočet, ale zároveň vyvolává velký zájem. A myslím si, že to je i taková trochu marketingová strategie, protože někteří eh, jiní poslanci se tím chtějí dostat blíže k tomu rozpočtu EU. Možná teď, když eh, nám končí volební mandát, by bylo zajímavé mít trochu podrobnější vyhodnocení nejenom toho, co momentálně probíhá, ale také všeho, eh, co se odehrálo během celého volebního mandátu. To znamená pilotní projekty a přípravné akce, které fungovaly dobře, které naopak nefungovaly dobře. Některé se třeba už eh, přetavily v právní předpisy, nebo zda ty cíle, které byly vytyčeny, eh, nakonec nebyly dosaženy, protože byly příliš ambiciozní a podobně. Prostě mít eh, takovéto hodnocení, to by určitě bylo zajímavé, abychom viděli, jak to v tomto volebním období probíhalo. Bylo by to i užitečné pro ty, kteří tady budou po nás, aby měli i takové takový eh, kontext eh, fungování těchto projektů a aby také věděli, eh, jaké problémy nejčastěji vznikaly, protože tyto pilotní projekty a přípravné akce jsou vlastně testem možných budoucích politik EU a proto takovéto celkové hodnocení by mohlo být dosti zajímavé. To je všechno, děkuji. Děkuji, Aider. Nikdo další se nehlásí. Já bych chtěl zdůraznit, jak právě říkala Eider, že tento postup pilotních projektů a přípravných akcí je e, zvláště zajímavý právě v roce 2014, což bude rok volební. Vlastně je to zajímavé z hlediska minulosti i z hlediska budoucnosti. Z hlediska minulosti, jak to zdůraznila Eider, to může být zajímavé na konci volebního období eh, udělat si takové zhodnocení toho, eh, co tento postup umožnil. Jak si vzpomenete, tento postup byl vytvořen, aby Evropský parlament měl možnost přicházet s politickými iniciativami v oblastech, kde ještě nemáme právní základ, tak abychom eh, podněcovali třeba i právní iniciativy komise. Takže zcela právě říká, že by bylo zajímavé podívat se na to, zda Evropský parlament využil tento postup k rozšíření působnosti Unie, eh, zda třeba se mu podařilo eh, urychlit eh, některé politiky v určitých oblastech v působnosti EU, kde zatím komise nevyvinula žádnou iniciativu. To je určitě dobrý nápad a eh, zpravodajové určitě si dobře poznamenali tento návrh a přihlédnou k němu. Uvidíme, v jaké formě by se to potom mohlo realizovat. A rok 2014 bude vlastně zajímavý i z hlediska budoucnosti. protože mezi začátkem, eh, po začátku našeho volebního období vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která zavádí nové pravomoci nebo posiluje některé pravomoci Evropské unie a jsou eh, oblasti, kde Evropská komise zatím nevyvinula příliš iniciativy. A z politických důvodů Ehm, samozřejmě se může stát, že některá skupina přikládá význam té či jiné politice, nebo parlament jakožto instituce chce třeba podpořit eh, pravomoci EU v nějaké oblasti a právě bychom pak mohli ty, tento postup využít k tomu, abychom lépe eh, těžili z toho právního potenciálu, který nám skýtá smlouva. An tady třeba poukázala na oblast cestovního ruchu. To je pravomoc, která dříve neexistovala. Teď to je vlastně ta podpůrná pravomoc podle Lisabonské smlouvy, ale v té oblasti se toho zatím moc neděje. A pro některé kolegy je to samozřejmě důležitá hospodářská činnost. Třeba u nás v Baskicku je také eh, cestovní ruch eh, zdrojem eh, bohatství a samozřejmě to jsou i další oblasti, třeba pravomoci v oblasti vesmírné politiky. Nevím, jestli tam by šlo připravit nějaký pro, pilotní projekt, ale určitě bychom našli celou řadu oblastí, eh, které je možné více rozpracovat. A pak je tady ještě další kategorie eh, tematická, eh, která ale bude zajímavá možná spíše pro radu. Protože tento postup pilotních projektů je otevřený pro oba rozpočtové orgány, i když to využívá především parlament, ale může to využívat i rada. A já teď mám na mysli především problematiku darů, trochu podivných, které jsou obsaženy v závěrech Rady z 8. února ohledně víceletého finančního rámce. V těchto závěrech jsou vlastně jakési šeky, které by se poskytovaly některým zemím, a to zcela bez jakýchkoliv podmínek. Ty přijímací země samozřejmě s tím jsou velice spokojeny. E, všichni předsedové vlád jsou s tím spokojeni za předpokladu, že každý bude mít nějaký takový šek. Ale e, my samozřejmě jsme e, právním státem, Evropský parlament eh, má pravomoci v rozpočtových otázkách, je plně kompetentní pro roční rozpočet, přinejmenším to se týče výdajů. A nemáme právo rozhodovat o tom, že e, nějakou částku dáme určité zemi, určitému regionu, určitému podniku, určitému jednotlivci nebo určité třetí země, aniž bychom proto měli právní základ, aniž by to bylo nějak odůvodněné. prostě, že ta částka by se dávala eh, určité zemi, regionu, podniku, protože je v problému nebo že prostě má nějaký pozoruhodný projekt ve prospěch hospodářského či sociálního života Unie nebo na podporu hodnot Unie. No vždycky je to prostě třeba odůvodnit. Pokud se to neodůvodní, tak se jedná A to je takový nulový stupeň politického života mám politické přátele, tak jim dám peníze. A Evropská rada něco takového troši, trošičku zavedla. A proto já zcela schválně říkám, že to je obscénní přístup. A naším povinností v parlamentu je zajistit eh, provádění Lisabonské smlouvy. Takovýto způsob eh, zvolila rada proto, aby se dosáhlo jednomyslnosti u eh, diskusí o rozpočtovém rámci. Bylo to pochopitelné před Lisabonskou smlouvou, eh, bylo to tehdy takové pravidlo, ale teď už to prostě není možné. Zejména několik měsíců před volbami do Evropského parlamentu, protože kdy to, to pak budeme muset skládat účty a každého z nás by se mohli zeptat na výsledek jednání o rozpočtovém rámci. Proč jste souhlasili s tím, že 200 nebo 300 milionů se e, pošle e, nějaké zemi a ne jiné? A samozřejmě potom bude třeba, abychom to byli schopni vysvětlit. Takže je to tedy ten právní stát, v angličtině rule of law. A to je opak toho, že každý si své volně dělá, co chce. Vždy je prostě třeba odůvodňovat e, své kroky. A to je problém, se kterým se určitě setkáme v těchto jednáních. A proč proto o tom hovořím? Ne protože bych chtěl to jednání ještě komplikovat. Nechci eh, tím nějak radě znepříjemňovat život, ale je třeba, abychom všichni dohromady našli eh, řešení, tak, abychom to skutečně mohli předložit občanům. Všichni jsme zodpovědní vůči občanům, vůči voličům. A je třeba, aby to řešení bylo nějaké udržitelnější. E, takže říkám to a připomínám to i v našim zpravodajům, protože tady skutečně také existuje určité ložisko nápadů, možností pro přípravné projekty, e, přípravné akce a pilotní projekty. Tak chci, spravod- chtějí zpravodavé ještě nějak reagovat? Ne, a nechce, Giovanni také ne, výborně. Takže tím pádem vám děkuji. Eh, slyšeli jste ty lhuty a Giovanni eh, položil komisi otázky a komise na ně odpoví. Navrhuji tedy, abychom teď eh, nechali ještě slovo Ani Jensenové, eh, která nás seznámí s návrhem stanoviska o provádění posílené spolupráce v oblasti zavedení daně z finančních transakcí. Anna. Ano, máte slovo. Yes, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych zopakovala, že kontextem toho je to, že komise navrhla daň z finančních transakcí a tento výbor posoudil návrh komise a stotožnil se s tím, že to splňuje kritéria pro nové vlastní zdroje a že je ho možno takto použít. To bylo také zapsáno do stanoviska, které jsme předkládali výboru Econ, který se také vyjadřoval eh, k dani z finančních transakcí a eh, to se setkalo s většinou v parlamentu. Nicméně rada nezískala většinu, ne, neschválila to většinou a to k tomu je potřeba dokonce jednomyslné rozhodnutí a proto se tedy nacházíme v situaci, kdy 11 zemí vyjádřilo svůj zájem o posílenou spolupráci v oblasti finan- daně z finančních transakcí. Komise proto předložila návrh týkající se posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí. Ten zahrnuje těch zmiňovaných 11 zemí. V podstatě je to podobný návrh, jako byl ten původní. Je to pouze drobná změna. Není tu pouze princip původu rezidenta, ale také vydavatele. To znamená, že by se to mohlo týkat penzijních fondů a lidí, kteří žijí mimo těchto 11 zemí. Není ovšem na nás, abychom o tom diskutovali. Tento výbor musí diskutovat o tom, jestli se stále domníváme, že návrhy týkající se daně z finanční transakcí odpovídají podmínkám nových vlastních strojů. A právě proto jsem ve svém návrhu uvedla, že pokud členské státy, které jsou součástí posílené spolupráce, rozhodnou, mohou z části nebo zcela využít příjmů z daně z finančních transakcí ke snížení svého národního příspěvku. Samozřejmě, že je potřeba diskutovat o tom, jak je to možno v posledku realizovat. To je stránka 1920 ve zprávě. Jde tedy o to, jestli to každý má učinit v rámci svého příspěvku, anebo jestli dojde eh, ke schromáždění těch příjmů a následně se tedy sníží příjmy z hrubého národního důchodu účastnících se členských zemí. To znamená, že to jsou dva různé způsoby, buď spojení těch příjmů, anebo samostatný postup. Já sama nevím, který ze způsobů by byl lepší, snáze proveditelnější. E, v každém případě je to hlavní otázka, která je tedy předmětem stanoviska pro výbor Ekon. Osobně se domnívám, že to nebude úplně schudné, máte pravdu. podstatě to zásadním způsobem nezmění ten systém. A to byla ta původní myšlenka. Stále ještě půjde o národní příspěvky, o jejich případné snížení, o odpočet těch příjmů z daně z finančních transakcí. To znamená, že to je otázka, kterou předkládám výboru ke zvážení v rámci toho stanoviska. Děkuji, pane předsedo. Merci Jean-Luc. Euh, je... Pardon. Děkuji. <laughs> Řekl jsem Jean-Luc, promiňte, děkuji, Anne. Juta požádala o slovo, ale protože Jean-Luc byl zároveň spolu s pravodajem, tak mu dám slovo a potom dám slovo Jutě. Le, la proposition de la Commission qui, qui reprend effectivement en grande ligne euh, la proposition que la Doufám, že e, výbor Eh, se postaví za tento návrh, protože návrh Ani zahrnuje vlastně také stanovisko, které eh, bylo formulováno i jinde. Mm, jedná se o to, co řekla na konci. Protože když se hovoří o vlastních zdrojích, je pouze jediná alternativa – to znamená, máme zdroj, který je evropským zdrojem a sníží se v průměru příspěvek eh, hrubého národního eh, důchodu a tím pádem to bude moci být odečteno. To znamená, že všechny vlastní, týká se to vlastních zdrojů. A dokonce se domnívám, že Eh, tento způsob by ne, eh, zdaňování by neměl smysl, kdo by to jenom snižovalo příspěvky jednotlivých členských států a kdyby se to zdaňovalo na úrovni národní, protože bychom zůstali ve stejném systému, v jaké jsme teď, protože si myslím, že komise nebo i náš výbor by měli zcela jasně eh, vyslovit tento názor, jinak by celá diskuse neměla žádný smysl. Děkuji mnohokrát, Jean-Luc, a nyní Jutta. No tak trochu jsem chtěla jít eh, směrem, mm, který řekl Jean-Luc. Eh, už vidím, co Ann udělala se všemi pozměňovacími návrhy. Ještě jednou se chopila toho, co jsme vlastně pojednávali ve zprávě Podemata a skutečně zejména pozměňovací návrh 2 je tak trochu jakoby okopírovaný z té zprávy, ale máme také naše usnesení z 13.3., kde jsme naprosto jasně a zřetelně řekli, že chceme, aby alespoň část příjmů zdaní e, se staly vlastními prostředky. A možná, že na tomto místě bychom pozměňovací návrh e, měli tak trochu ozřejmit, jak si označit více. To, co jsme řekli v našem usnesení, že naléhavě vyžadujeme, to je jedna věc, ale že cílem je skutečně převod, transfer prostředků, tak jak to právě řekl Jean-Luc, a sice snížit eh, eh, příspěvky členských států. To je to, co nám způsobuje mm, potíže. Stále jsme jenom odkázáni na to, co dělají, eh, co nám poukazují členské státy, ale rovnou se taky tak chovají, protože říkají, my vám dáváme peníze a právní povinnost zatím naprosto mizí. A to se nám podaří vyřešit pouze v případě, že budeme mít skutečně vlastní prostředky. Teď nemůžeme samozřejmě příliš přetížit tuto zprávu, ale kromě této zprávy samozřejmě budeme trvat na tom, abychom získali jiné vlastní prostředky, eh, které budou schopny Eh, snížit tu část hrubého národního důchodu u vlastních příspěvků, které přicházejí z jednotlivých členských států. A chtěla jsem ještě říci, je trochu času pro pozměňovací návrhy, ale možná, že bychom mohli společně eh, poněkud silněji formulovat pozměňovací návrh 2 v duchu naší rezoluce. Merci, Jutta. Isabel... Děkuji, Jutta. Isabel Durand. Děkuji. Já také eh, plně souhlasím s touto zprávou. Myslím, že to je takové jako echtenachské procesí, protože když o tom hovoříme, tak postupujeme velice eh, pomalu. Teď je tady 11 zemí a eh, An, i když to v tom textu eh, přímo není, říká, že vlastně to snižování těch národních příspěvků se týká pouze těch, kteří se účastní daně z finančních transakcí. To znamená skutečně jenom těch 11 zemí. Jean-Luc pak tedy hovořil o nebezpečí toho, že vlastně se nebude jednat o vlastní zdroj, protože jediným smyslem bude snižovat národních eh, příspěvek, ale je tady systém jedna třetina, dvě třetiny a podle odhadů by to mm, se mělo jednat zhruba o 15 miliard eur, to není zase málo, eh, jenom od 11 zemí a myslím, že to stojí za to, i když pochopitelně tady zbývá ještě mnoho co dělat u těch dalších vlastních zdrojů a u toho, že tady v podstatě to bude jenom kompenzovat ty příspěvky členských eh, států. Takže postupujeme pomalu, ale postupujeme, já mám z toho radost a uvidíme, jestli třeba ten text ještě nějak vylepšíme, ale v zásadě si myslím, že ten text text prostě je dobrý. Děkuji. Děkuji Izabel, Juan Rancho. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl jsem eh, také se vyjádřit k té otázce, kterou eh, vyjádřila kolega Anjensen a další kolegové. Ve skutečnosti čemu čelíme? Čelíme národní daně, daně, která bude zharmonizována, bude se týkat 11 států a bude mít vlastně neutrální funkci a dopad těm, kte, pro ty, kteří teď přispívají uh, hrubým národním důchodem a bude to mít neutrální dopad na ty, kteří, které, kteří budou moci přispívat eh, v tomto a tímto rozpočtem. Takže já se nedomnívám, že by to byl nějaký specifický vlastní zdroj eh, protože prostě národní stát budou dostávat určitou část peněz a část peněz prostě dají do toho příspěvku eh, eh, jako součást eh, hrubého národního důchodu. Ale o, jaké, o jakém vlastním zdroji hovoříme? Hovoříme tady o speciálním DPH? to, nebo to by se muselo týkat i finančního průmyslu. Eh, kdyby se to týkalo i DPH. Eh, Já si myslím, že třeba je jít touto cestou, ale nemůžeme taky podvádět sami sebe, protože se domnívám, že členské státy jsou ochotny, jak si Eh, rozvyklat rovnováhu příspěvku podle toho, kolik, podle těch kritérií, eh, kteří přispívají eh, z těch na hrubého národního důchodu a těch, kteří přispívají z finanční transakce. Ano, myslím skutečně, že je tady třeba si uvědomit legitimní obavy členských států v době velkých rozpočtových eh, škrtů a zároveň třeba si také uvědomit, jaké jsou naše požadavky na vlastní zdroje. A způsob, jimž přistoupíme k daně z finančních transakcí, bude velice důležitý. Jednak proto, že to bude mít rozpočtové a finanční důsledky, ale také proto, že bude mít určité principiální důsledky, jak někteří z vás připomněli bude to vlastně takový první příklad toho, co by se případně mohlo realizovat, a já bych dokonce řekl mělo realizovat dříve či později i u jiných zdrojů. Protože je jasné, že financování evropského rozpočtu s významným podílem vlastních zdrojů třeba na úrovni 60%, tak to navrhuje komise a my ji v tom podporujeme. To by samozřejmě potřebovalo něco víc než pouhou jedinou daň. A chcete nějak reagovat na tyto komentáře? Well, right. It was... má pravdu. Bylo to součást toho původního řešení, to znamená, že my jsme eh, to tedy Eh, my se tedy musíme držet rozhodnutí plenárního zasedání. Samozřejmě, že to můžeme zapsat do zprávy. Já se podívám na tu případnou formulaci. Já osobně si nemyslím, že to půjde, ale tak toto zkrátka vidíme. V zásadě je to tak, že budeme muset najít nějaké jiné podněty, pokud jde o vlastní zdroje, kterých chceme dosáhnout v oblasti vlastních zdrojů. Ale to je samozřejmě na jinou diskuzi. Já tady budu pokračovat, vyčkám na pozměňovací návrhy a budeme se snažit najít nějaké řešení. Děkuji. Très bien. Výborně. Děkuji paní zpravodajce. Slyšeli jste lhůty pro pozměňovací návrhy a navrhuji, abychom nyní přešli k bodu 9. Takže stále hovoříme o přípravě rozpočtu na rok 2014 a teď je to předběžný eh, návrh rozpočtu parlamentu. Monika Holmajer je naší zpravodajkou, proběhlo dohodovací řízení a jaký je tedy výsledek? Děkuji, kolegyně, kolegové. Bylo trochu komplikované na, spolu jednat, protože jsme vedli jednání do poslední chvíle. Nejprve eh, to eh, vypadalo tak, že tedy ten návrh není tak komplikovaný, bychom o něm museli hovořit se 27 členskými státy, ale eh, stačí, když o tom musíme hovořit spolu. Dva roky je rozpočet v podstatě zmrazen a eh, Nyní máme před sebou rok, kdy v důsledku konce legislativního období vzniknou nové náklady. A to proto, že přijdou noví poslanci a někteří dosavadní poslanci odejdou. Podle zkušeností je to tak, že zhruba 50 poslanců odejde, to znamená, že tím vzniknou dodatečné náklady eh, kvůli stěhování a později kvůli důchodům. Rozdíl spočívá v tom, že Evropský parlament letos poprvé převezme zodpovědnost za vlastní poslance, do posud tomu tak nebylo. V dřívějších letech tomu bylo tak, že z části tyto náklady i důchody platily národní parlamenty, převzali tedy tyto platby za e, poslance, zatímco nyní platí služební řád, statut poslance, statut posla, e, asistenta, to znamená, že Parlament je svébytným parlamentem a musí se o to postarat. Samozřejmě, že z finančního hlediska to přináší další zátěž a další starosti. Už jenom ten přechod z jednoho do dalšího legislativního období představuje nárůst nákladů o 2,2 pokud jde o zákonné eh, povinnosti. Není tam nic navíc, nic, co bychom si vymysleli, co, bychom se, co by se nám líbilo. Jsou to čistě zákonné povinnosti, které vyplývají ze změny legislativního období. 1,3 jsou dány nárůstem eh, platů našich pracovníků, zaměstnanců Evropského parlamentu. I to je dáno zákonem a nemůžeme se tomu vyhnout, nemůžeme to nějak obejít. Právě proto eh, jsme zaznamenali nárůst o 3,3 který odpovídá zákonným požadavkům vyplývajících z konce legislativního období. Všechny další náklady eh, jsou dány ku příkladu tím, že eh, Chorvatsko tady bude platit eh, plný podíl a znamená to, že ten rozpočet bude v podstatě klesat. Nejen, že bude zmrazen, ale bude dokonce klesat, což znamená, že musíme provést určité škrty, zvlášť významné škrty byly provedeny v oblasti překladů, o tom jsme spolu hovořili, to jsme dostatečně probrali. Rádi bychom v této souvislosti kladli zvláštní důraz na to, aby se neohrazil eh, neohrozila zásada vícejazyčnosti. Bude tu eh, princip překladu tlumočení na požádání. Nyní se tedy prováděl roční test při plenárních zasedání a zatím se tedy neobjevila žádná žádost o překlad jednání eh, plenárního zasedání, překlad těch textů. To znamená, že my jsme to nedělali dobrovolně. Kromě toho jsme hledali další strukturální možnosti úspor, například různé způsoby přerozdělení Zpráva parlamentu se o to snaží a bude nám do budoucna prezentovat návrhy v sedmi různých oblastech. My potom tyto návrhy budeme muset analyzovat, budeme se muset zamyslet nad tím, jak s nimi naložíme, jestli je přijmeme a nebo ne. Respektive, co konkrétně z toho přijmout můžeme. V příštím roce budou hrát důležitou roli především tři oblasti. Tyto oblasti by mohly čísla do září zá, e, zásadním způsobem změnit. Víte, že budeme diskutovat o služebním řádu, což znamená, že pokud ty změny by měly být schváleny ještě v roce 2013, tak by to významným způsobem ovlivnilo rozpočtový rok 2014. To byla první oblast. Druhá oblast to jsou změny, které chceme sami provést po té, co jsme o nich dostatečně diskutovali, co jsme se na nich shodli. A konečně třetí oblast se týká struktury rozpočtu a také důchodů, nákladů na přechod. Obecně za to je to tak, že v pátém roce je vždycky nárůst nákladů a v tom dalším roce rozpočet zase poklesne. To znamená, že eh, by se to nemělo prezentovat tak, aby z toho vznikl špatný dojem. Když jsem podrobně studovala téma penzí důchodu, zjistila jsem, že komise své důchody vyčlenila ze správních výdajů a učinila z nich samostatný okruh a my tedy spadáme do této oblasti spolu se zaměstnanci eh, parlamentu. A já jsem tedy z pověření kolegů požádala o to, aby zpráva parlamentu provedla analýzu toho, jak můžeme zaručit, aby všichni byli, eh, aby se se všemi zacházelo stejně, aby tady bylo, byly rovné podmínky. Protože je to tak, že v pátém roce ty náklady vždycky narostou a potom zase klesnou. Je tam takový výkyv a my chceme, aby ten rozpočet byl rovnoměrný. To znamená, že musíme diskutovat o tom, jak to udělat. Proto jsem tady do návrhu usnesení a já děkuji všem kolegům, kteří mi pomáhali a diskutovali o tom se mnou. Já jsem v tom návrhu usnesení uvedla, že se chceme snažit o rozumný rozpočet. Spor, spor vzplanul nad tím, jestli rozpočet chceme zvýšit o inflaci. Já jsem, sama jsem zastávala názor, že nejprve musíme počkat na to, jak budou vypadat všechny eh, změny a teprve potom o tom rozhodnout, až budeme mít definitivní rozpočet. To by mě bylo milejší. Nicméně nyní jsme se shodli na kompromisu a já doufám, že tedy budeme schopni tento kompromis schválit, že se na něm domluvíme budeme tady moci rozpočet ještě optimalizovat, zlepšit a doufám, že do značné míry se nám to již povedlo. V tom návrhu usnesení se potom věnuji konkrétním bodům. V zásadě jde o to, že chceme změnit rozpočet, že ho chceme optimalizovat, ale zároveň potřebujeme, aby to byl rozpočet dostatečný, rozumný a aby parlament byl akceschopný, protože nic by nebylo horší než to, kdyby parlament neměl k dispozici dostatek finančních prostředků a nemohl v důsledku toho jednat. Eh, předtím bych chtěla varovat. A konečně eh, poslední varování nakonec. Myslím si, že parlamentní rozpočet by se neměl používat jako prostředek při předvolebním boji, protože pokud poškodíme sami sebe, tak eh, nám to ne, nepřinese nic a naopak eh, poškodíme demokracii. Já osobně považuji parlamentní rozpočet za velmi důležitou věc. Je důležité, abychom se na tom všichni shodli a já vám všem děkuji, že jste byli ochotni mě v tom podporovat. Děkuji. Merci, Monika. Děkuji mnohokrát, Moniko. Děkuji, pane předsedající Já bych vás chtěla seznámit s představami socialistů. Pro nás eh, úspory a řádná zpráva musí být samotným základem naší práce. A během tohoto roku roku 2014 bychom měli zajistit úspory, aniž bychom ovšem nějak zhoršili kvalitu práce parlamentu a e, také mm, nemůžeme poškozovat právo na mnohojazyčnost. Myslíme tedy, že bychom měli plnit své povinnosti plynoucí správních předpisů. A to je velice důležité e, pro poslance i pro úředníky. Práce, kterou eh, zahájila pracovní skupina, musí pokračovat a my bychom si přáli, aby eh, tento parlament se shodl velkou většinou. Taková většina totiž ukáže, že parlamentní strany nebojují mezi sebou, nýbrž, že bojují za zachování eh, parlamentních činností. A já jsem velice ráda, že se nám podařilo dosáhnout eh, pokroku za posledních 48 hodin. Všichni odvedli svou práci a myslím, že pokud se podaří dosáhnout velké většiny na plenárním zasedání, tak to jenom eh, posílí autoritu parlamentu. Děkuji. Très bien. Merci beaucoup. Výborně. Nejsou žádné připomínky. V tom případě vám velice děkuji. a dále budou následovat. Les estimates devraient euh, nous conduire. Quelle est, quelle est la suite Jak bychom měli pokračovat, promiňte? Ano, měli bychom přejít k hlasování. A potom to bude předsednictvo a plenárka. Takže děkuji všem zpravodajům. Já budu muset se odebrat na konferenci předsedů, to znamená, že předám předsednictví Jutě Hauk a vy začnete hlasování zprávou Moniky. A statistika hlasování na výboru rozpočet snad bude. Se zhorší. Hmm. Se zhorší. Liebe Kolleginnen, Milé kolegyně, milí kolegové, Máme ještě bod číslo 11 a sice podání zprávy o činnostech společné pracovní skupiny předsednictva eh, výboru budget, ale domnívám se, že v současné době jsme vlastně projednali všechno, co se projednat mělo, takže tím pádem jsme tento bod tím pádem vyřídili. Teď se tedy dostáváme k hlasování. Úplně nejprve technická otázka. Máte všichni sebou, má každý kolega, každá kolegyně hlasovací lístek? Zastrčili jste ho? Můj koordinátor ještě ne. Je to na cestě. Salvador byl rychlejší. Ten už to tam dal půl hodiny předtím. Someone else without a voting card. Někdo. Je to někdo další bez hlasovací karty? No one. Okay. Ah. Okay. Mhm. So, liebe Kolleginnen, dann fangen wir jetzt an und zwar... Milé kolegyně, milí kolegové, eh, takže můžeme hlasovat o zprávě Moniky Holmajerové. Nejprve hlasujeme o kompromisu A. Pakliže přijmeme tento kompromis A, tak eh, odstavec 2, pozměňovací návrh 3, pozměňovací 4, pozměňovací návrh 5 a pozměňovací návrh 6 budou vyřízené. Kdo je pro tento kompromis A? Takže A, prosím. Takže je to podle abecedy. Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržuje? Čili jeden hlas proti, jinak přijato. A teď se dostáváme ke kompromisu B. A než budeme hlasovat o celém kompromisu B, vyjdeme vstříc liberálům a budeme mít oddělené hlasování. Budeme mít oddělené hlasování a sice v kompromisu B, který jste si všichni přečetli a o čem mnoho lidí už mnoho toho řeklo. A v úplně poslední větě vidíte with the ambition to keep the budget in close to the inclusion rate. My teď hlasujeme pouze o pojmu close. Chceme to tam mít, ano či ne? Chceme nechat to slovíčko close, kdo říká ano. Kdo říká ne? Kdo se zdržuje? Tři hlasy proti, jeden se zdržel. Teď budeme hlasovat o celém kompromisu B v jeho předložené formě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jedním hlasem proti schváleno. Teď se dostáváme ke kompromisu C. Ne? Aha, takže pozměňovací návrh 10, odstavec 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Paragrafu 6, odstavec tedy 6, pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržuje? Zamítnuto. Dvanáctka byla stažena. Teď se dostáváme ke kompromisu C. A tím odpadá odstavec 7, pozměňovací návrhy 13 a 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže přijato. Dostáváme se k odstavci 7a. Pozměňovací návrh 15 ústním pozměňovacím návrhem, ale ten jsme napsali vzadu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 16 byla stažena, pozměňovací návrh 17, kdo je pro, kdo je proti,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 Takže to si zkontrolujeme, takže prosím, eh, stisněte tlačítko. Dobře, tak to je jasné. Všichni hlasovali? Bylo to odmítnuto 15 k 18 a není pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 25 můžeme vzít jako dodatek, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, s možným pozměňovacím návrhem číslo 4, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 7.20, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Tím odpadá 8.20. A pozměňovací návrh 29, tady je oddělené hlasování, ale to vám nejsem schopná teď přesně říct, od pana Hartunga a ten by chtěl první část. Und der zweite Teil geht A druhou část, která pokračuje. Benevolent um, on Parliament's budget. So, erster Teil. Takže první část. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuta Obě části odmítnutí, tak se dostáváme ke třicíce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 32. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrh 36 je tím pádem slučitelný. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 38 pro. Proti zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44. To tady byly tedy pilní. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď jdeme ke kompromisu číslo D, paragraf 18, eh, pozměňovací návrhy 647 a 48 a 40 jsou tím pádem vyřízeny. Kdo je pro kompromis D? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jednohlasně přijato. Kompromis E. Tím je pokryt paragraf 19, pozměňovací návrh 1, 52, 53 a 50. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Přijato. Možná, že pořadí nebylo úplně v pořádku, ale každopádně to bylo přijato. A potom se dostáváme k paragrafu 20 pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď se dostáváme k úvodním bodům, k úvodním ustanovením. C, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a taky zamítnuto. Teď se dostáváme k takto změněnému tak, takto změněné zprávě a hned budeme elektronicky hlasovat. Takže prosím pěkně hlasujeme teď. 31 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Každý má názor, to je báječné. A teď přejdeme, co to tady máme. Nyní budeme hlasovat o platbách v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to italská žádost. Italské, italská žádost o uvolnění prostředků. Je k tomu celá řada pozměňovacích návrhů. Nebylo by možno o nich hlasovat en bloc? Ne, nejde to? Dobře, takže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 Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osm. Kdo je pro? Kdo je proti? To musíme zkontrolovat. Myslím si, že to bylo přijato, ale raději to zkontrolujeme.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 Takže hlasujeme o číslu 1. Dobře. Takže to raději zkontrolujeme. Pozměňovací návrh číslo 1. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni? Nerada to říkám, ale sociální demokraté mají jednoho poslance navíc. George. Dobře. Já vím, ale kvůli hlasování to nejde. Takže 16 ku 16. Zamítnuto. Měli jsme tam toho jednoho nechat. Dobře. A nyní tedy celá zpráva pozměněné, s pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Maria také hlasovala. Můžete, můžete hlasovat. Kvůli Giorgio, Giorgio nehlasuje. Dobře. 30 pro, 2 proti, 1 se zdržel. A nyní tedy uh, Transfer v rámci rozpočtu. Máme tady zpravodaje Giovanniho. Děkuji. Toto stornování souhlasí nebo souvisí s tím, co jsme právě schválili. Jde o uh, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Dobře, eh, pokud jsme přijali ty tuto zprávu o tom globalizačním fondu, tak zároveň musíme schválit i ty prostředky. Kdo tady souhlasí s panem zpravodajem? Vy taky, předpokládám, že vy taky. Dobře, ano, přesně tak. Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Taky jeden. Dobře, takže je to přijato. Die, andre, A nyní tedy další rozpočty. Derek má slovo. Děkuji. Eh, týká se to transferu eh, které se týkají vytvořeného počtu pracovních míst. To znamená, že to v podstatě nemá žádné rozpočtové dopady na tento rok. První se týká Evropského soudního dvora. Oni chtějí změnit devět stálých míst na devět eh, míst na eh, dočasnou dobu. Druhý návrh se týká ombudsmana, tam někdo rezignoval před několika týdny, to znamená, že chtějí změnit šest dočasných míst na šest eh, trvalých míst v tomto roce tedy splňují veškerá kritéria, která jsou stanovena v tomto článku. To znamená, že já navrhuji, abychom proto hlasovali. Děkuji. Dobře. Děkuji, Juto. Ano, my souhlasíme s panem sprav- zpravodajem. Rád bych pouze zdůraznil, že to on neodpovídá běžnému postupu a já tedy nevím, proč by to eh, mělo být naléhavé. Ombudsmana stále máme, to znamená, že eh, si nevidím důvod, proč bychom nemohli počkat, ale je to pouze drobná změna, takže souhlasíme s panem zpravodajem. Dobře, mohu tedy nechat hlasovat o obou transferech společně najednou? Souhlasíme s naším panem zpravodajem. Kdo by chtěl tedy podpořit pana zpravodaje, kdo s ním souhlasí, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže jsme ty transfery právě schválili. So, wir haben unsere Abstimmung Dobře jsme využili dobu vyhrazenou na hlasování. Během 20 minut jsme vy, vyřídili všechno a nyní máme na pořadu dne ještě tři další body. Jednou, ješ, ještě jednou víceletý finanční rámec a vlastní zdroje, to spolu souvisí. A kromě toho bod 16, politika v oblasti nemovitostí. Dobře. To znamená dva body programu Chceš něco říci k té politice nemovitostí? Chci říci, ehm, že se to přesouvá na příští týden, protože bohužel byla dodána špatná čísla, takže nejprve se musí dodat eh, správná čísla. Dobře, to znamená, eh, že budeme ještě rychlejší, než jsem předpokládala s dnešním jednáním. Reimere. Nebo Ivajlo. Dobře. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom bych chtěl informovat kolegy o tom, co tady děláme v parlamentu jako postup. Řekli jsme, že nezahájíme jednání o MFF, než obdržíme návrh týkající se vlastně zbývajících eh, částek z minulého roku. Předpokládáme, že příští týden 27. komise předloží návrh, uvidíme, co bude obsahovat a eh, dohodli jsme se zatím na 27. odpoledne pod zasedání a komise, proběhne pravděpodobně první jednání s irským předsednictvím bude to vlastně telefonická konference, bude tam i ministerstvo, zástupce ministerstva zahraničních věcí, které to má v irském předsednictví na starosti. My jsme požádali výbory a předseda Lamasur odeslal dopis všem výborům, eh, a požádali jsme o jednu věc do příštího týdne a chci vás o tom informovat, protože mnozí z vás eh, se nějak podílíte třeba na stanoviscích k MFF v různých výborech parlamentu. Abychom mohli lépe koordinovat svou práci, požádali jsme, respektive předseda Lamasuru požádal výbory, aby poskytly informace o dvou věcech. Za prvé, co výbory eh, považují za otázku, která by se ještě měla projednávat v rámci těch, v rámci těch hlavních rozhodnutí a za druhé, které, na které věci se dívají odlišně, a to včetně čísel Eh, odlišně tedy od rozhodnutí rady. My tedy potřebujeme tuto informaci a potom vytvoříme nějaký mechanismus na koordinaci jednání o MFF a také o oprávním základě na úrovni výboru. Tolik jsem k tomu chtěl říci pro informaci. Děkuji. Ja, danke. Reimer, Děkuji. Reimere, chceš k tomu něco připojit? Ne? Ja, Nic. Dobře, v tom případě vám všem přeji krásný zbytek dnešního dne. Ne, eh, o nemovitostech budeme hovořit příště. Ještě máme střechu nad hlavou, takže nemusíme stavět novou. Okay.